Ve všech případech bychom měli povzbuzovat postupy, které naléhají na vlády, pokud v tom legislativním návrhu na rok 2021 jsou podmínky, abychom neakceptovali na evropský trh produkty, které nejsou produkovány v souladu s environmentálními kritérii. Takže Amazonie není nic vzdáleného, je to v našem sousedství. A proto bychom měli vyvíjet tlak na brazilskou vládu a místní orgány, které jsou zodpovědné za péči o tyto plíce planety. Děkuji a nyní Marco Sanchez. Děkuji, paní předsedkyně. V této době populistů je nedostatek demokracie a je to vždy doprovázeno tím, že se pohrdá životním eh, prostředím. Neexistují politici, kteří by nerespektovali práva a přitom respektovali životní prostředí. Tito politici vždy představují riziko pro přírodní zdroje. Toto, co nás tak překvapuje, ti Orbáni, Trumpové a Bolsonárové, ne, to je eh, vlastně takový eh, převlek ekonomické amerického eh, eh, neoliberalismu je to to, že konzervativci eh, využívají ultrapravicové agendy a všichni nacionalisti mají za to, že mají právo na všechno, co je v rámci jejich hranic, jako by to bylo součástí politiky. Já jsem tady slyšel výborné příklady toho environmentálního nacionalismu. Amazonie, aniž bychom přeháněli, můžeme říci, že je přírodním eh, zdrojem pro celý svět, jako třeba eh, Arktika a málo jiných oblastí. A zároveň je to přírodním zdrojem pro místní obyvatelstvo. Mnoho z nich jsou domorodí obyvatele a jsou to také mnozí ti, kteří budou v Brazílii žít a jsou eh, jim odebírána jejich práva, protože se odlesňuje a zabírá se jejich půda ze strany Bolsonary. Je potřeba, aby aby Evropská unie vrátila demokratickou kvalitu a environmentální kvalitu Brazílie. A chtěla bych říct italskému kolegovi, já se velmi rád vrátím do svého okrsku a řeknu eh, svým eh, spoluobčanům, že tím, že hájím Amazony a hájím Extremadoru a bojuji proti požárům. Děkuji. A eh, nyní Pascal Durán za Renew. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěl eh, vzdát úctu Čeku Mendezovi, který byl před 30 lety zavražděn v Brazílii, protože bránil brazilské pralesy a od té doby byly eh, stovky lidí takto zavražděny, protože to byli buď domorodí obyvatelé, nebo bránili prales. Za posledních pět měsíců to byli čtyři lidé. A Eh, samozřejmě, že Bolsonaro a další jsou za to zodpovědní, ale chtěl bych také zdůraznit, že odlesňování a tyto zločiny proti planetě, biodiverzitě a životu a odlesňování půdy a zbavování eh, lidí eh, jejich životního prostoru a ta genocida. Za to můžeme také my, protože my dovážíme tu soju, pak eh, to skrmuje náš dobytek a obecně domácí zvířectvo. My dovážíme palmový olej, aby pak mohla létat naše letadla a zde se hovořilo o tom, že několik, stačí několik sekund a zmizí Eh, lesní plocha ekvivalentní podbalovému hřišti. A eh, Bosuet před několika eh, staletími řekl, že Bůh se směje lidem, kteří dostatečně nebojují proti důsledkům svých kroků. A my si prostě už nemůžeme dovolit být pouze pasivními diváky nebo spolupachateli těchto jevů. My si musíme uvědomit, že jsme spoluautory těchto dramat a musíme okamžitě, a říkal jste to také, pane komisaři, a my vás v tom podporujeme, musíme změnit naši legislativu. Musíme dbát na to, aby naše mezinárodní dohody podléhaly určitým obecnějším eh, principům. Evropa musí samozřejmě zůstat otevřená obchodu, ale musíme Eh, učinit přítrž veškerému ničení planety i prostřednictvím dohody Mercosur. Děkuji mnohokrát. Dále paní Tilimec za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem eh, šokována, eh, Viděla jsem eh, ty poslední průzkumy o odlesňování v Brazílii. Rok 2020 by měl být tím nejdestruktivnějším rokem pro Amazonii vůbec v historii. Eh, je to zároveň eh, v době, kdy se epicentrum covidové pandemie přesunulo do Brazílie a Ricardo Sales vlastně chtěl využít eh, toho, že se celý svět dívá na eh, Brazílii, aby dereguloval eh, environmentální legislativu. Domorodé obyvatelstvo je velice zasaženo nejen odlesňováním a zabíráním půdy, ale také pandemií samotnou. Jejich úmrtnost je dvakrát větší než u zbytku populace. Evropské společnosti mají zodpovědnost protože přispívají k financování těm velkým vlastníkům půdy, využívají také ty zdroje, které se pak na té půdě pěstují. A spotřebitelé si o tomto musí být eh, uvědoměni. Musíme prostě učinit přítrž té nebezpečné dohodě eh, Mercosur. Děkuji. Dále pan Scholz, Zague. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Ministr pro životní prostředí Bolsonárovi vlády udělal návrh na zasedání kabinetu, cituji, nyní, když média hovoří pouze o covidu, musíme využít tento okamžik klidu, abychom změnili veškeré regulace. Konec citátu, které dosud bránili v chráněných oblastech zakládání dolů a zemědělství. Tento postoj vlády je naprosto skandální a bylo by absurdní, kdybychom nyní uzavírali dohodu o volném obchodu, protože je zřejmé, že nemůžeme věřit žádnému slovu z té kapitoly o udržitelnosti. Musíme v naší obchodní politice používat nástroje, které zamezují zločinům na původním obyvatelstvu a životním prostředí. Sociální standardy a standardy životního prostředí v mezinárodních dohodách musí být závazné a žalovatelné. Když nyní uzavřeme tuto dohodu, tak můžeme vlastně jenom upozorňovat na porušování nějakých závazků, ale tím se nám pouze vysmějí. My potřebujeme také eh, obsáhlý zákon o dodavatelských řetězcích, tak abychom mohli trestat i ty, kteří z toho profitují. Děkuji. komisař. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Já se mohu pouze připojit k tomu, co zde kolegové řekli k situaci v Brazílii, k problému odlesňování. Připojuji se ke kritice Bolsonárovi vlády, pokud jde o nedodržování lidských práv, práv pracujících a ochraně území před odlesňováním. Ale chci se připojit také k tomu, co říkal Pascal Durán, že my jsme spolu zodpovědní, jakožto Evropané. A tato spoluzodpovědnost eh, se projevuje i prostřednictvím těch obchodních dohod. A ukazuje se, že tyto dohody naprosto nejsou schopny zaručit dodržování environmentálního práva. Vy říkáte, pane komisaři, že kapitola udržitelného rozvoje, která je v současnosti v těchto dohodách eh, v Mercosuru a ve všech obchodních dohodách povinně, když říkáte, eh, že tato eh, kapitola bude tedy schopna něco změnit, tak já vám chci říci, že ta kapitola nezmění nic. Zde jak si je možné organizovat různé diskuse, ale nejsou tam žádné sankce za porušování té legislativy. Ale zde už nejde o marketing eh, nebo nějaké nějaký nový jazyk. Zde skutečně je třeba mít sankce. Je třeba přijímat skutečně obchodní dohody, které budou patřit do té opravdu nové generace dohod, které umožní sankcionovat země, jako je Brazílie, které nebudou dodržovat příslušná pravidla. Také je třeba dbát na dozor nad nadnárodními evropskými společnostmi, které investují v zemích, která nedodržují práva lidská, práva environmentální a která neumožňují, aby oběti eh, předkládali eh, své oprávněné nároky. My máme v současnosti eh, původní obyvatelstvo, které je v Amazonii vyhlazováno a musíme dát těmto lidem možnost, aby si mohli stěžovat na postupy nadnárodních společností, která nic nerespektují. Děkuji mnohokrát. Dále pan Görenc Zareňů. Děkuji, paní předsedkyně. Odlesňování Amazonie je výsledkem eh, eh, velice negativní politiky. Ta odlesněná území eh, se stále zvětšují a zabírání půdy, to je projevem jakési nulové politiky, protože aktéři toho odlesňování velice dobře vědí, že mohou počítat s komplicitou současné vlády a jejího prezidenta tato eh, politika v podstatě vyplývá z politiky z let 2004 až 2011 eh, eh, respektive tehdy byla posílena environmentální brazilská agentura a byl vytvořen fond na podporu uchování pralesa. Brazílie se také účastnila kodaňské konference o klimatu. Já se zamýšlím nad tím, eh, jak tuto situaci eh, řešit. Vyslechli jsem si, co říkala komise, ale trošku pochybuji o tom, eh, že to k něčemu bude. Nestačí zde pouze dobrovolný přístup, nestačí ani politický dialog. Domnívám se, že takto se skutečně daleko nedostaneme. Myslím, že Eh, Bolsonaro je mezi eh, těmi mezinárodními politiky, který má velkou podporu a On má sice Bibli v ruce, ale vůbec mu to nebrání v tom, aby narušoval strané dohody a ohrožoval samotnou existenci naší planety. Domnívám se, eh, že pokud jde o dohodu EU-Mercosur, tak pokud tato e, dohoda e, zůstane tak, jak je, tak e, Bolsonaro ji velice rád přijme, byť to bude nezodpovědné. Děkuji mnohokrát. Další poslanec za zelené. Paní poslankyně, děkuji. Nesmíme zůstat stejní. vůči tomu, co se děje v Amazonii. Je třeba aby tento rezervoár biodiverzity zůstal uchován pro planetu i pro její domorodé obyvatelstvo. Široké pěstování soji má eh, za následek nejen odlesňování, ale také například znečišťování řek, eh, ničení přírodních stanovišť eh, druhů, jsou odtamtud vyhánění původní obyvatelé. Bolsonárová vláda podporuje nelegální odlesňování, dochází k pošlapávání lidských práv místních obyvatel. Ale není to problém pouze Brazílie, protože my eh, dovážíme v Evropě modifikovanou soju a naše banky a naše podniky financují tu destrukci. Takže my za to také zodpovídáme. Klimatické změny a současná krize ukazují, že je třeba eh, jednat okamžitě. Odlesňování neustále pokračuje, přestože se zmnožují různé mezinárodní iniciativy. Evropa by zde měla být lídrem a přijmout razantní opatření, protože zítra již bude pozdě. Děkuji mnohokrát. Pan Voles Zagoe. Od roku 1970 více než 700 tisíc kilometrů čtverečních amazonského pralesa bylo zničeno a je to dáno na obou stranách Atlantiku zemědělci a obchodníky. Ty obchodní dohody jsou tou správnou, tou skutečnou hrozbou Nyní se komise snaží pomáhat biznisu tím tak, aby nacházel co nejlevnější materiály. Dohoda s Mercosurem bude vést k většímu odlesňování a bude to problém pro zemědělce po celé Evropě. V Irsku nyní probíhá program, ale v praxi se nic nebude dělat malí zemědělci v Irsku nemají obavy jenom o své živobytí, ale je jim také zle z pokrytectví EU, které vyzývá členské státy, aby snížily emise ze zemědělství a přitom jsou pro eh, dovoz neekologického zboží z Jižní Ameriky. Děkuji. Nyní Bernd Lange, SND. Eh, děkuji. Eh, otázka odlesňování to není nic nového, o tom víme už po desetiletí. Ale ta otázka dohody o obchodu není rozhodující. Je, eh, co je rozhodující, že ta politika, co se tam vede, je špatná a že se dynamizuje politika Bolsonara. A my se musíme podívat na to, jak mm, vyřešit tuto problematiku. Co je jasné, a to, že problém souvisí rovněž s tím, že my dovážíme eh, suroviny z Brazílie. A tady se o tom hovořilo. A pokud eh, by toto mělo eh, sehrávat nějakou úlohu, tak musíme také přijít s nějakým řešením. A nyní komise se chová defenzivně před eh, dvěma roky přišla se sdělením a cituji, potřebujeme eh, další regulační opatření, abychom vytvořili eh, stejné podmínky v rámci hospodářské soutěže, ale zatím se nic nestalo. A proto si myslím, že z toho musíme vycházet, a ta naše poptávka musí být spravedlivá. E, paní Burkat e, přišla s návrhem ve, své, e, ve svém dokumentu, jedná se o udržitelný dodavatelský řetězec a jedná se o ty výrobky, které přichází do Evropy. A zde očekávám, že komise přijde s odpovídajícím návrhem, tak abychom měli skutečnou legislativu v Evropě. A co se týče Brazílie, tak to není pouze Bolsonaro. Tam vidíme, že 88% brazilského obyvatelstva je proti odlesňování podle průzkumu. Proto je potřeba, abychom vedli dialog s regionálními vládami, protože tyto regionální vlády mají úplně jiný postoj než Bolsonaro. A e, to je potřeba udělat, abychom podpořili lidi v e, Brazílii. Děkuji a nyní Stefan Bižu za Renew. Děkuji, paní předsedkyně. Toto je tedy eh, zde je naprosto důležité si klást otázku, co děláme pro to, abychom vytvořili svět budoucnosti, solidární eh, svět, eh, kde v centru každé naší akce bude člověk a životní prostředí ale jaký má smysl, když eh, podporujeme extremistickou, eh, respektive ponecháváme extremistickou eh, brazilskou pravicovou vládu, aby ničila pralesy. Je to kriminální čin, je to zločin vůči světové biodiverzitě, vůči místnímu obyvatelstvu, vůči budoucím generacím slovami ani nestačí. Hovořili jsme o tom tisíckrát a tisíckrát jsme narazili na arrogantní cynismus tohoto extrémně pravicového prezidenta. My jsme zde společně bojovali proti covidu, zatímco eh, v Brazílii dochází k odlesňování ve skutečně v obrovské míře. Bychom neměli být komplici tohoto plánovaného zločinu vůči lidstvu. Chceme vytvořit nějaký budoucí svět, ale ten svět se musí dýchat a k tomu potřebuje plíce. Tu modrou plíci oceánu a tu zelenou plíci pralesů a náš osud eh, bez ohledu na to, kde se na světě nacházíme, je s těmito plícemi svázán. Již před 50 lety náš vědci upozorňovali na to, že mávnutí křídel někde v Brazílii může vyvolat eh, nedozírné následky někde jinde a pokud něco rychle neuděláme, tak už žádní motýlové ani nebudou žít. Következő hozzászóló Hojszlin képviselőtársunk a zöldek képviseletében. Milé kolegyně a kolegyně, co se týče klimatických změn, tak nikdy nebudeme mít eh, žádné očkování. Klimatická eh, změna a ztráta biodiverzity to je věc, eh, která musí být v popředí, až přejde koronavirus. Otázka Brazílie. To souvisí s vládou, která zneužívá této krize, aby ve stínu krize pokračovala v odlesňování. To nemůžeme dovolit a e, velvyslanec říká, že k žádnému e, odlesňování vlastně e, nedochází a nedochází k žádnému poškozování životního prostředí. Pokud tato vláda podepíše dohodu, tak bude vina na ničení prales, ale taky na porušování lidských práv domorodých obyvatel. To nám musí být jasné. My jsme pořád ještě druhý nejdůležitější dovozce soji. Naše zemědělská politika těží uh, Eh, z eh, masa, eh, krmíme náš skot sojou z Brazílie a z Argentiny. Musíme změnit naši zemědělskou politiku, to je zcela zásadní, nemůžeme pokračovat jako doposud. Proto apeluji na spolkovou vládu Německa, aby až bude předsedat radě, tak aby pozastavila tuto dohodu a místo toho, aby dala do popředí otázku biodiverzity. Děkuji. A dalším řečníkem je Isabel Santo za socialisty. Děkuji. Eh, děkuji, paní předsedající. V roce 2019 Amazonie přišla o ekvivalent 2000 fotbalových hřišť. V roce 2020 se ta čísla ještě zhoršují. Více než 1500 čtverečních kilometrů bylo zničeno. Brazilská vláda Eh, přichází s deregularizací zprávy eh, tohoto území a eh, dovoluje, aby se zabírala půda v chráněných oblastech, obchází regionální vlády a chce schvalovat těžbu v oblastech, kde by se těžit nemělo. Hovoříme o obrovských prostorech mnoho čtverečních eh, kilometrů a jsou to predátorské praktiky. Jedná se o genocidu, etnocidu a ekocidu. Jsou to slova, která použila 600 domorodých lídrů na začátku tohoto roku, aby popsali ekologickou a lidskou tragédii, eh, kterou eh, vede vláda Jaira Bolsonara. Útoky na aktivisty pro životní eh, prostředí a vraždy se zvýšily. Existuje vlastně takový pocit beztrestnosti a už se tomu problému nevěnuje eh, taková pozornost kvůli pandemii a musíme se zeptat, co musíme udělat, než bude příliš pozdě. Musíme posílit ochranu les, lesů, musíme chránit eh, domorodé obyvatelstva, musíme hájit ty, kteří zase hájí je, musíme bojovat proti beztrstnosti. Ano, ale je potřeba ještě více. Je třeba, aby se okamžitě eh, zakázal dovoz výrobků, které souvisí s odlesňováním v našem našich dodavatelských řetězcích. A musíme eh, ukázat prstem na podniky, které toto dělají, tyto prátorské kvality. A nyní Tomas Vajc za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Je to skoro 10 tisíc kilometrů čtverečních za rok. To snižování plochy jenom Spojené království je zodpovědné za velkou spotřebu každý rok. 95 toho odlesňování pro soju je nelegální i podle brazilského práva. Prezident brazilský podporuje zločiny proti životnímu prostředí a původnímu obyvatelstvu. Ale my tady v Evropě jsme spolupachateli, jsme spolu zodpovědní kvůli importu hovězího a soji a investujeme každý rok miliardy eur na řešení klimatických změn a investujeme miliardy eur na podporu našich evropských zemědělců obzvláště v oblasti hovězího masa proti této nespravedlivé konkurenci na mezinárodních trzích, tak jak můžeme vysvětlit vlastně, že tady používáme peníze na řešení klimatických změn, ale zároveň to podporujeme v zahraničí. Je to Jekyll a Hyde, takže musíme nyní zastavit import hovězího Nyní pan Čavi COVID, de poluare. Děkuji, paní předsedkyně. Během koronavirové krize došlo k menšímu znečištění vzduchu a ve výsledku jsme viděli některé jevy. Vzduch začal být opět dýchatelný a naše moře a řeky se opět staly domovem druhů, které jsme dlouho neviděli. Na ulicích se začaly objevovat jeleni a bažanti. A také vidíme, k čemu by mohlo dojít, kdybychom praktikovali v praxi veškeré naše klimatické politiky. Ale musíme se podívat i na tu druhou stranu mince. V Amazonii je nyní káceno o 50 stromů více než v loňském roce a trend ilegálního odlesňování pokračuje a ještě se zvyšuje. Takže myslím, že náš optimismus ohledně přístupu některých zemí, které považujeme za partnery, musí být mírnější, musíme mít pevnější stanovisko, pokud jde o dovoz. Jako stínová zpravodajka, já jsem sama viděla to obrovské úsilí ze strany majitelů lesů v Evropě ve snaze respektovat klimatické cíle, ale pokud nebudeme požadovat to též od našich partnerů, tak nebudeme schopni zastavit odlesňování Amazonie, ale budeme podrývat i naše vlastníky lesů nekalou konkurencí. Děkuji. Děkuji za zelené pan Hogan. Amazonas je världens lungor, brukar man ibland säga, men egentligen... Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Lidé říkají, že Amazonie je plícemi planety ale je to vlastně opak našich plic. Tvoří to velké množství CO2 a je to nejcitlivější součást našeho klimatického systému. Všichni víme, jaká bude hrozba, když přijdeme o amazonské dešné pralesy. Jejich význam pro světové klima není nic sporného, je to fakt, je to vědecký fakt. Takže kdokoliv tady mezi námi, kdo si myslí, že hospodářské ohledy by měly mít první místo, by měly převládat. Chtěl bych se vás zeptat, myslíte si, že je možné dýchat roční účetní závěrky? Myslíte si, že můžete jíst peníze? Uh, pokud ne, tak prosím všichni společně bojujme za to, abychom chránili tuto planetu. Děkuji a nyní má slovo pan komisař Sinkevičius za komisi. Paní předsedkyně, dámy a pánové, dnešní debata vyslala jasný signál z Evropského parlamentu, že řešit to odlesňování v Amazonii je prioritou téměř celého politického spektra. Jasně se také ukázalo porozumění toho, že ty eh, hrozby jsou skutečně velice početné. Je třeba problém řešit holisticky i v kontextu cílů udržitelného rozvoje a spolu s těmi zeměmi v regionu. Paní McGuinness velice správně řekla, že je třeba Eh, zabývat se složitostmi našich dodavatelských řetězců. Je to pravda, je to ale velice náročné. Mohu vás však ujistit o tom, že přesně to děláme. Já velice úzce spolupracuji se všemi svými kolegy na tom, abychom eh, sladili obchodní, zdravotní, klimatické a další aspekty odlesňování. Chtěl bych vás ujistit o tom, že komise neposkytuje pouze značné technické a finanční eh, prostředky eh, zemí regionu na řešení těchto problémů. Ale my také velice pečlivě nasloucháme zástupcům původního obyvatelstva, na které má odlesňování přímé dopady. A jak říkala paní Burkhardt a také paní Matias, eh, toto zmínili. Zabýváme se také domácími politikami. Eh, chceme eh, snížit eh, naši vlastní stopu, stopu naší vlastní spotřeby. Spolu s ESVČ a s diplomatickými službami členskými členských států se snažíme v tom něco dělat. Snažíme se zabývat těmi skutečně eh, klíčovými příčinami odlesňování. Snažíme se ochraňovat eh, práva původních komunit, eh, které zabírání půdy a odlesňování ohrožuje. Velice se těším na výsledky vašeho jednání o zprávě paní Burghardt, která se této problematiky týká. V Glasgow se bude konat COP26, budou se konat i další důležité klimatické konference a stále více se ukazuje, že jsme došli na křižovatku, kdy opravdu již musíme něco dělat, musíme vystupňovat eh, úsilí o ochranu kritických ekosystémů, jako jsou pralesy protože to je nejen řešení eh, klimatické krize a výzev v oblasti biodiverzity, ale také je to cesta, jak dosáhnout udržitelnosti a odolnosti. Mnozí z vás jste zmiňovali brazilskou vládu. My apelujeme na orgány členských států, včetně brazilské vlády, aby se jasně zasadila o přijetí kroků, které by odlesňování zamezily. Jsme připraveni poskytnout technickou pomoc a zajistit, eh, aby eh, odlesňování eh, pokleslo rychle a aby klesalo permanentně. Souhlasím eh, také s panem Stefanutem, který nám eh, připomněl, že problém deforestace, odlesňování eh, není problémem pouze v zahraničí. Je to věc, která se týká i nás zde v Evropě. Mohu k tomu říci pouze to, že velice pečlivě sleduji vývoj i zde v Evropě a jsem připraven přijmout jasné kroky i doma, u nás. Mnozí z vás jste také zmínili dohody o volném obchodu. Chtěl bych připomenout, že veškeré ty moderní, nové FTA obsahují velice ambiciózní, byť eh, ne úplně eh, dokonalá ustanovení na eh, podporu obchodu a udržitelného rozvoje. To, že máme asociační dohody, eh, asociační dohody se zeměmi Mercosuru, neznamená, že bychom souhlasili se všemi politikami těchto zemí nebo těchto vlád ve všech oblastech. Ale důležité je eh, že tam máme určité eh, závazné doložky a je třeba, abychom se navzájem povzbuzovali k plnění toho, k čemu jsme se zavázali na eh, pařížské dohodě. Země Mercosuru, včetně Brazílie, mají závazky týkající se zabránění odlesňování eh, v jejich eh, pařížských závazcích. Je to podporováno i soukromými společnostmi, například ze strany brazilských, brazilského masného průmyslu že tedy dojde k omezení využívání soji a podobně. Na závěr, dámy a pánové, chci říci, že určitě máme před sebou ještě spoustu práce a my budeme nadále pokračovat v práci na legislativním návrhu, který předložíme v příštím roce. Těším se na úzkou spolupráci s vámi se všemi na tomto velice důležitém tématu. Děkuji. Světé, to vítáte, zene, lezárom. Děkuji a děkuji všem za účast v této rozpravě. Uzavírám tuto rozpravu a zasedání je přerušeno do 13.30. Děkuji.